Good afternoon, ladies and gentlemen. The first I... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prvním bodem eh, pořadu jednání dnešního odpoledne kindly moved from this morning. První bod byl s vaším laskavým svolením přesunut na nyní. Jde o aktuální informace o trialogu, o přeshraniční přenositelnosti online obsahu a služeb. Spravodajem e, za náš výbor je Marko Zulo, který se účastnil tohoto trialogu. Prosím Marka o aktuální informace. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že z tisku už patrně víte, že se nám podařilo dosáhnout na trialogu dohody. Nicméně stále ještě e, potřebujeme e, potvrzení parlamentu a také koreperu. Myslím si, že můžeme očekávat pozitivní výsledek z obou těchto stran pro výsledek, kterého jsme dosáhli. E, IMCO je, myslím, také spokojené s výsledkem konečný text je víceméně stejný, jako jsme tady schválili. Každopádně obsahuje stejné principy, je ve stejném duchu. Pokud jde o definice v článku 2, tak tam eh, ta přechodná doba je definována jako ome, po, omezenou, po omezené časové období. A v článek 5 nyní explicitně říká, že jakákoliv smluvní doložka, která má eh, pokrývat přenositelnost po určitou časovou dobu, je eh, neplatná. Eh, v tom případě tam nebude tam stanoveno žádné pevně dané období. Kromě toho se nám také podařilo přesvědčit radu o uzavřený seznam e, mechanismů objasnění. To je pro nás velice důležité pro právní jistotu pro spotřebitele. E, pokud jde o naši pozici, tak e, můžeme mít radost z toho, že duševní vlastnictví je na tom seznamu. Rada i další politické frakce byly pro. Podařilo se nám zajistit, aby duševní vlastnictví a autodeklarace, což jsou systémy považované dosud za slabé, budou eh, používány pouze v, součinnosti s dalšími eh, kvalitnějšími metodami. Pokud jde o možnosti držitelů práv odstraňovat eh, povinnost verifikace, tak tady na tom radě velice záleželo, navzdory našim obavám. Nicméně podařilo se nám dostat tam e, odstavec, který e, stanoví, že každý, kdo má práva na nějaký obsah, má možnost e, poskytnout výjimku, což umožní slabším držitelům práv požívat ochrany, kterou potřebují. Mají tedy výhodnější smluvní pozici, než měli dosud. Pokud jde o povinnost poskytovat přenositelnost do 12 měsíců, tak jak jsme chtěli, tak jsme vyjednali kompromis 9 měsíců. Rada požadovala původně 6 měsíců. U tohoto bodu nicméně ještě probíhá práce eh, v týmech všech tří institucí Eh, na co nejlepší formulaci tohoto ustanovení. Takže závěrem mohu říci, že můžeme být spokojení s vyjednanou dohodou a můžeme podpořit text, zejména z toho důvodu, že jak spotřebitelé, tak lidé z eh, odvětví ze sektoru se vyjadřují k textu pozitivně. Děkuji vám moc krát. Děkuji také, Marko, za tuto aktuální informaci a gratuluji k tvé práci, které si velice vážíme. Tak a teď ještě eh, rychlé oznámení k dnešnímu programu, eh, pokud mohu. Směrnice o vysílání pracovníků, respektive hlasování o ní, eh, se spozdilo ve výboru EMPL Výbor EMPL je hlavní příslušný výbor a nebude schopen hlasovat dříve než v červenci. Takže my nemusíme tolik spěchat na tuto zprávu. Já si myslím, že ta zpráva je enormně důležitá eh, a je pro nás enormně důležitá, aby to zůstalo v oblasti jednotného trhu a služeb, aby to zůstalo na tomto právním základě. Eh, takže o tom budeme debatovat, ale ne dnes, protože máme na diskuze čas eh, někdy jindy v budoucnu. Spravodajka Kristel Šaldemo se vypracuje novou zprávu, což znamená, že mezi tím se můžeme přesunout rovnou ke zprávě Julie Reda, kterou jsme nestihli dnes dopoledne. A děkuji eh, moc krát, že, eh, že proto máte pochopení. Zpráva Julie Reda se týká e, pravidel využívání e, autorských práv a souvisejících práv platných pro určité online vysílání e, patřících vysílacím organizacím a opětovné vysílání televizních a rozhlasových pořadů, neboli copyright. Já tedy dávám slovo Julii, hlavním výborem je Jury a my píšeme stanovisko podle článku 53. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už bylo zmíněno, nařízení o online vysíláních je součástí copyrightového balíčku a e, není to možná e, ta část toho balíčku, která zatím získala největší pozornost, přesto je ale pro spotřebitele nesmírně důležitá, protože usiluje o lepší šíření televizního a rozhlasového obsahu, e, který pochází z jiného členského státu Evropské unie. Právě jste úspěšně dokončili práci na nařízení o přenositelnosti, které umožňuje přen, uživatelům přenést svá předplatitelská práva z domácí země do jiných zemí. Stále stále ještě panuje mnoho geoblokací, zejména u, na, u online služeb vysílatelů, kde jsou lidé jaksi neustále ve špatné zemi. To je velice důležité pro eh, jazykové menšiny, pro lidi, kteří se učí jiným jazykům, pro dlouhodobé migranty, kteří pobývají dlouhodobě v jiných zemích aby mohli eh, disponovat eh, celou šíří informací, která je dostupná v Unii. Eh, jak jste tedy jistě již pochopili, já velice podporuji návrh komise, protože jistým způsobem aktualizuje pravidla, která už máme pro jiné způsoby vysílání, tedy kabel a satelit. A aplikuje je i na nové vysílací kanály, tedy na internet. Musíme být ambiciozní a postarat se o to, aby nešlo jen o dočasnou aktualizaci, ale aby to byla aktualizace odolná vůči budoucnosti. Musíme se postarat o to, aby nabídka online byla dostupná právě tak, jako nabídka dostupná například na satelitu. Zmínila bych několik hlavních bodů mé zprávy. Nařízení se zabývá na jedné straně principem země původu eh, online vysílacích vysílaných služeb. Návrh Evropské komise to omezuje na takzvané doplňkové online služby, tedy služby, které mají přímou vazbu na něco, co je také vysíláno um, běžnými kanály. A to si myslím, že není úplně odolné vůči budoucnosti, protože například veřejnoprávní vysílatelé se snaží oslovovat mladší obecenstvo a vyvíjejí programy, které jsou šité na míru internetu a které, by ne, které nefungují úplně stejně nebo podobně uh, jako offline. Eh, takže mým cílem je, aby jakákoliv eh, online služba eh, vysílací organizace byla pokryta principem země původu. Otázka smluvní svobody byla diskutována, ta je poměrně kontroverzní. A já si myslím, že je důležité si uvědomit, že v té legislativě, na které se toto nařízení zakládá, tedy nařízení o kabelu a satelitu, došlo ke zlepšení v šíření obsahu přes hranice. Nicméně komise eh, uznává, že smluvní svoboda vždycky eh, omezovala praktický dopad tohoto návrhu a že eh, jde tak trošku o něco, co jde proti tomu návrhu. Každopádně můj návrh ponechává smluvní svobodu vyjednávacích stran nedotčenou. Přidala jsem ale objasnění eh, eh, a, a vazby na zákony o hospod, na legislativu hospodářské soutěže, aby bylo jasné, za jakých podmínek eh, platí smluvní svoboda v rámci práva hospodářské soutěže. Princip země původu je úhelným kamenem tohoto nařízení a e, je, potřeb, je, potřebný pro vysílatele, protože ti se musí potýkat s mnoha různými držiteli práv a aby museli získávat licence pro každé území zvlášť, to je zkrátka nemožné, e, zejména když jde o obsah, jakým jsou například zprávy, u kterých e, není žádný důvod, který by ospravedlňoval tak obrovskou investici a tak obrovské transakční náklady. Abychom tedy odstranili tento problém, problém, e, pak e, by se e, akt týkající se copyrightu jednal pouze, týkal by se pouze země, kde má vysílatel sídlo, což by ale nebyla nějaká celoevropská licence. E, to e, nemá vliv na to, jaké licence lze získat a jaký mohou mít e, územní záběr. Pouze se tím stanoví, které právo, která legislativa copyrightu platí. Druhá část nařízení se týká povinné kolektivní správy u opětovného vysílání. To jsou různé služby, které jsou nabízeny spotřebitelům různými poskytovateli, jako je Ketchup TV, nebo eh, OTT, nebo satelity, nebo různé technologie. V některých členských státech jsou iniciativy na poskytování povinného kolektivního zpravování už teď na základě současného režimu pro kabel a satelit. Tady je ale legislativa roztříštěná a e, neexistuje zastřešující systém e, pro kolektivní správu pro kanály mimo tu směrnici o kabelech a satelitech. E, komise to navrhuje rozšířit na všechny služby, kromě internetu. Tomu přesně nerozumím, protože já si myslím, že internet je jedním z nejdůležitějších moderních komunikačních kanálů a proto navrhuji, aby ty služby OTT over the top, které poskytují Catch-up TV nebo opětovné vysílání, byly začleněny eh, do eh, toho systému kolektivní správy. Eh, což je důležité také proto, aby nařízení o portabilitě, o přenesitelnosti opravdu fungovalo. Protože pokud máte předplatné k nějaké IP televizi a není to přenositelné u vás doma, protože máte povolení eh, ho používat pouze ze své přípojky doma a ne z otevřeného internetu, tak to není přenositelné ani v rámci vaší země. Neplatí tedy eh, nařízení o portabilitě a nebylo by to přenositelné už vůbec do jiných zemí. Eh, takže aby to bylo přátelské ke spotřebitelům, musíme usnadnit povinné kolektivní spravování, respektive zavést ho pro online opětovné vysílání. Přidala jsem ještě další aspekt, který e, není v návrhu komise, protože mnoho členských států už má rozšířené kolektivní licencování pro různé e, aspekty e, práv ve světě televize a rozhlasu. A nedávno Evropský soudní dvůr řešil případ Sulie, který se týkal velice konkrétního typu eh, kolektivní licence a eh, soud prohlásil, že tato kolektivní licence není v souladu s evropskou legislativou. Takže aby existovala právní jistota pro všechny systémy, který, které už existují a aby vysílací organizace i držitelé práv měli snazší život v mnoha zemích, přidala jsem objasnění, které, jak doufám, poskytne kýženou právní jistotu. A konečně se domnívám, že eh, se ozývá oprávněná kritika, že ne každý se dívá na televizi a poslouchá rozhlas zejména mladší generace a e, platformy VOD, které nejsou vůbec napojené na lineární transmisi obsahu, jsou čím dál důležitější. E, bohužel ale Evropská komise e, je pojednává v jiné legislativě, a sice ve směrnici o autorském právu, kde zavádí mechanismus řešení sporů, který má usnadnit situaci práv u VOD platform. Já si ale myslím, že to nebude dost stačovat, že to nepovede k nárůstu přeshraniční dostupnosti obsahu na VOD platformách, takže jsem otevřená různým řešením tohoto problému. Každopádně ale při nejmenším v doložce o přeskumu e, poukazuji na vazbu mezi těmito dvěma návrhy a říkám, že by měly být podrobeny přeskumu společně. A jestliže e, mechanismus řešení sporů e, nepřinese ovoce a nezlepší přeshraniční přístupnost k obsahu, tak by možná bylo lepší zahrnout VOD platformy do principu země původu v rámci tohoto nařízení. Tak to je ode mě všechno. Já si velice vážím vašeho zájmu, eh, který vyjádřili různí stínoví zpravodajové. Velice se těším na práci s vámi a eh, těším se také na práci s výbory Kult a Jury, kterých se to týká. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Dobře, projdeme se řečníky, začneme Paskalem Achimem. Ano, mnohokrát děkuji, Vicky. To je velice zajímavý akt. Na kuchce? Eh, je to velice komplexní akt, nicméně eh, já se vyjádřím velice krátce, protože těch eh, článků, o které mi jde, není zase tolik, ale možná nechci skryt, nechci citovat žádnou YouTube hvězdu, ale eh, Johana Wolfganga Goetheho, který říká, dvě duše přebývají v mých prsou. A já si myslím, že ta eh, věta popisuje poměrně dobře, o co mi jde u těch tří článků, na které se chci zaměřit a analyzovat je. Jedna duše mi říká, že chci nějakou hranici. Jsem ten typický případ někoho, eh, kdo bydlí v jedné zemi, ale rád by se díval online na televizi televizi v jiné zemi, ale ono to nejde, protože jsou tady omezení. Takže tato duše eh, mi říká, prosím, nastavte v Evropě taková pravidla, abych měl volný přístup, abych krásně viděl všechno všude, odevšad. A eh, o to jde eh, mnohým z nás, o to jde, myslím, celé generaci od 15, dejme tomu, do 25, abych nikoho neurazil, eh, kteří konzumují televizi úplně jiným způsobem, eh, jak je, než já eh, nebo než vy. Tato generace už v podstatě se nedívá na televizi, konzumuje pouze laptopy a tablety a soustředí se pouze na to, co je v online nabídce. K tomu se ještě dostanu. A ta druhá duše eh, mi říká, že pokud to tak udělám, pokud to budu lámat přes koleno, tak možná dosáhnu pravého opaku. Pak dosáhnu toho, že ta nesmírně zajímavá, hodnotná, kreativní práce, která v Evropě vzniká, ta kulturní rozmanitost eh, v televizi eh, a ve filmu bude zničena, eh, protože prostřednictvím této legislativy se struktura nákladů změní, odpadne. Televizní produkce je něco jiného než produkce hudby já už jsem eh, to mockrát slyšel od lidí, kteří se pohybují v této branži. Eh, vyprodukovat film stojí 5 milionů v Evropě, vyprodukovat hudbu 100 tisíc. Takže je potřeba k tomu přistupovat jinak. A eh, pokud úplně změníme strukturu pokud ji zničíme, tak zničíme také kulturní rozmanitost. To je ta druhá duše, která mi tohle říká. Já bych byl rád, kdyby kulturní rozmanitost zůstala, protože to je náš trumf a je s ní svázáno mnoho pracovních míst. E, já nevím, jestli ty dvě duše se spolu mohou smířit. Možná ano, možná ne. Možná nalezneme nějakou zlatou střední cestu. E, každopádně u e, analýzy tohoto nařízení CAPSAT 2. CAPSAT eh, eh, to je zkrátka pro kabely a satelity z roku 93. Teď ji tedy chceme zahrnout i, na on, eh, i do online prostředí. Myslím si, že teď tady popisujeme situaci, i legislativně ji popisujeme, která možná už vlastně ani neexistuje reálně. Děláme něco, co v realitě už skoro není realitou. Hovoříme pořád o tom, že to má být odolné vůči budoucnosti, future proof, a já si myslím, že to, co teď děláme, moc future proof není, protože realita už je mezi tím jiná. Jednotlivé prvky tohoto nařízení, eh, tam vlastně ten poslední článek říká, že se na to máme znovu podívat za několik let a situaci znovu vyhodnotit. Já si teď myslím, že má dcera, které je dnes 6 let, že uh, už se s ní nebudou hádat za deset let, jestli dostane televizi do dětského pokoje nebo ne. Ona ji nebude potřebovat. Bude se na počítači dívat na to, uh, co se jí nabízí. Já doufám, že za tě, deset let ta kvalitní evropská produkce stála ještě bude. Podobně jako u uh, Bosmana, Eh, kdy rozsudek soudu změnil celou situaci, tak podobně rozsudek v případu Murphy může změnit situaci a najednou zmizí celá struktura, založená na principu teritoriality, který filmová branže velice potřebuje, aby mohla prodávat licence a z toho financovat produkci. Ta struktura nebude existovat, protože Evropský soudní dvůr říká, že každý má právo eh, tu produkci eh, umistovat všude. Pokud to nařízení eh, kapsat chceme používat na principu země původu, tak ten musí být velice přesně definovaný, aby ty moje dvě duše se spolu dokázaly skloubit. Já myslím, že komise to udělala, že to definovala restriktivně a tím pádem já se s tím momentálně dokážu smířit, ale možná by bylo potřeba to definovat ještě jemněji. Pokud ty doplňující online služby zahrneme do definice, tak bych měl pochybnosti. Já velice rád eh, budu hovořit s kolegy, kteří mě budou přesvědčovat o opaku, ale momentálně eh, bych byl spíš pro ten restriktivnější postoj, podle kterého ty eh, online služby by sice byly eh, dostupné, ale omezil bych to na eh, vysílání, které už existuje, ale to, k tomu, s tím se pojí další otázka, co je vlastně dneska ještě lineární televize. Existuje to ještě velký otazník? Neexistuje to jenom u, u mé generace, která se dívá na televizi a lineárně se na něco kouká. Většina se na to dnes už tak nedívá. Eh, možná, že někdo si například na televizi zmáčkne tlačítko časového spoždění, dívá se na vysílání se spožděním. Je to ještě lineární? Pravděpodobně už ne. Musíme najít nějaké řešení a napsat v tom nařízení eh, Paskale, mohl by si prosím už končit. A to, já to zkrátím a dostanu se rovnou k závěru. Mé dvě duše zatím ještě nejsou v souladu a podám pozměňovací návrhy, které to upřesní. Ohledně principu o zemi, o zemi původu si nemyslím, že ho můžeme jen tak odepsat, bude tam muset zůstat. Nicméně základem smluvní svobody je princip teritoriality a udílení exkluzivních práv. To tam musí zůstat, podle mého názoru. To podle mého názoru neobejdeme. Pokud otevřeme dveře tomu, co jsem právě popisoval, tak by to nebylo dobré. Musíme to tam nechat a precizně to definovat. Celoevropská licence to už eh, volitelně existuje a já si myslím, že eh, náš současný svět nemůže existovat celoevropskou licencí. Na to eh, musíme dávat pozor a proto se těším na to, co budeme projednávat v příštích týdnech a děkuji také kolegyni Reda za její zprávu která podle mého názoru je v některých věcech velice dobrá, v některých věcech jde možná příliš daleko, ale o tom ještě budeme hojně diskutovat a já se na to těším. Děkuji vám. Is it Virginie? Virginie, prosím. Mnohokrát děkuji, Vicky. Tady je záměrem upravit právní rámec pro audiovizuální předávání programů vzhledem k novým technologickým možnostem a k novému vývoji. Jsou tady problematické části a problematické aspekty. Je dobré, abychom uměli přizpůsobit náš právní rámec pro případný vývoj do budoucna, ale problematické je to, že to, co se tady navrhuje, není plně skloubeno s dnešní realitou. Audiovizuální produkce, jak už bylo řečeno, je dosti nákladná záležitost. A v současné chvíli má být přizpůsobena ve vztahu k investicím a valorizaci uměleckých děl. Umělci nemají moc velké páky pro vyjednávání. od okamžiku, kdy začneme jednat o principu země původu, pokud je o digitální vysílání, spochybní se tím zásadně vůbec schopnost vyjednávat o právech. buď bude tratit vysílající společnost, nebo někdo jiný, protože to bude záviset na právním rámci v zemi původu. Ale když zohledníme celkovou veřejnost, ke které se to může dostat, například pokud vysílací organizace z Belgie, francouzská vysílací organizace, oslovuje nejenom Belgičany, ale také Francouze. Já myslím, že belgické vysílací organizace teď nemají finanční prostředky k tomu, aby ty věci řešily pro tak velkou populaci. A náš ekonomický model nám neumožňuje tyto věci řešit. Bude docházet ke zkreslování, k narušení hospodářské soutěže. Jejich ekonomický model nebude v souladu s tím, jak vypadá jejich po, případná, e, eh, případné publikum. Takže je to problém, Všichni máme problém, nemůžeme se dívat na programy, které můžeme sledovat doma, i tady v parlamentu. Takže nevíme, jaká rizika to bude představovat pro celý ekosystém, pro celou strukturu. Pokud budeme mít vyvážený vztah s audiovizuálními producenty a vysílacími organizacemi, můžeme vyjednávat práva Ale dejme tomu, že zítra budeme mít princip země původu. A zejména, když tam zavedeme ty změny, které se navrhují, které navrhuje zpravodajka. Protože ta chce rozšířit pole působnosti pro princip země původu. Pokud to uděláme, myslím si, že to dopadne tak, že některé vysílací organizace budou vysílat na celém území Evropské unie, ale budou mít práva jenom v zemi původu. A ty dodatečné ekonomické náklady neponese jenom vysílací organizace, ale také producent. Protože ten potom nebude mít přístup k části svého zisku. Ano, audiovizuální obsah může být velice ziskový, ale schopnost vytvářet přidanou hodnotu anebo vůbec vytvořit zisk není vždy tak jednoduchá věc. Když se podíváte na návrh komise, Omezuje se tam koncepce země původu a dosah vysílacích organizací, ale tady je to ještě horší, protože tady to chceme rozšířit na veškerý audiovizuální onlineový obsah, který poskytují tyto organizace. A jak víte, lineární vysílání nepředstavuje většinu vysílacích metod vzhledem k vysokorychlostnímu internetu velkou část vysílání nebo způsobu, jak eh, spotřebitelé sledují obsah, tvoje onlineové vysílání. Jistě potřebujeme bohatý a rozmanitý audiovizuální obsah. A pokud umělcům a, nebo vysílacím organizacím odebereme část zisku, omezíme jejich schopnost vytvářet další obsah do budoucna. A pokud mluvíme o hospodářské soutěži a schopnosti dohodnout se nebo o smluvní svobodě. Jistě takové možnosti už přece máme. I licence už možná jsou. Možná se to moc nevyužívá, ale to je proto, že to není vhodné pro reálnou situaci na trhu. Takže pokud teritoriální aspekt autorských práv omezíme nebo se úplně zbavíme, negativně ovlivníme nositele práv. Ten argument portability, přenositelnosti, tady jsou skutečné obavy, legitimní obavy, které vyjádřili uživatelé. Uživatelé, kteří si zaplatili za přístup k určitému obsahu, bez ohledu na to, kde se nachází. kdyby od zítřka bylo možné vysílání po celém území Evropské unie, pak to, co jsme udělali u nařízení o přenesetelnosti, no, to můžeme úplně zapomenout, protože to bude úplně zbytečné. Pokud zrušíme tuto pojistku, možnost smluvního omezení přenositelnosti práv na základě země původu, bude to v rozporu nejenom s realitou v tomto sektoru, ale také s tím, co jsme udělali eh, v oblasti přenositelnosti. Tento návrh zprávy vyvolává spoustu problémů. Dobře. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, uvítám ještě skupinu vzadu v sále. Ty jsou z Markova volebního obodu, ano? Váš europoslanec v Evropském eh, parlamentu je známý tím, že opravdu hodně usilovně pracuje v celé řadě oblastí. Takže vás vítám a děkuji, že jste se nás přišli poslechnout. A nyní dostává slovo Kaja Kalas za liberály. Myslím, že musí na letadlo, takže prosím, Kaja. Děkuji a děkuji Juli za práci na tomto stanovisku. A zejména snahu zachovat transparentnost. Mně připadá zajímavé, my jsme se sešli se spoustou zúčastněných stran, abychom to pochopili. A zaujalo mě, že oni jsou proti změnám a všichni, kteří jsou proti změnám, nemají žádnou alternativu. Neřekli nám, jaká je alternativa. Jsou spokojení se stávajícím stavem. Ale já opravdu nevím, jak by ten stav, který máme teď, mohl vydržet do budoucna i když si vezmeme stávající situaci. Takže budoucnost není televize, ne mobil, ne internet, ale obsah. A tím se to liší. Vysílací organizace musí využívat více platform. To je zřejmé, každý, kdo sleduje obsah na různých platformách, to ví. Nejde o to, kde se na to díváte. Takže, jak můžeme obhájit takovouto realitu, kde náklady na transakce jsou tak vysoké, protože vyřizování práv je tak eh, náročné a pokud chce vysílací organizace více platform, nemá to jednoduché. Já třeba vím, že BBC spustili službu vysílání na vyžádání a trvalo jim pět let, než získali všechna práva. A stejně potřebovali speciální tým, kterým každý den ta práva kontroluje. To prostě nemůže fungovat je jasné, že nějaké změny potřebujeme, aby se práva dala vyřizovat pro více platform a aby to bylo neutrální z hlediska technologií, to je jasné. A co se týče toho aspektu více teritorií nebo principu země původu, já chápu obavy, které se týkají teritoriality. Ale myslím si, že stavět zdi na internetu není správné řešení do budoucna. To neobstojí do budoucna v Evropě. Takže někteří aktéři se domnívají, že rozšíření principu země původu přinese prospěch především operátorům mimo EU, ale musíme se podívat na realitu. Už je pozdě, protože Netflix už tady máme. Jednoznačně eh, je to reakce na poptávku Evropanů, dostat se k obsahu online – Oni tu fragmentaci zvládnou, protože operují ve velkém USA. Ale evropští poskytovatelé obsahu to nedokážou, takže nemohou obstát v této konkurenci. Funguje tedy stávající situace? Podle mě ne. Musíme zjistit, jaké budeme mít pozměňovací návrhy, ale myslím, že tahle diskuze je opravdu dobrá, abychom pochopili, o co přesně jde a čeho se snažíme dosáhnout a jak to bude fungovat do budoucna. Děkuji. Dobře, Dan Dalton, stínový zpravodaj za EKR. On vydal své prohlášení, takže jménem Dana. My bychom chtěli poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. Jury se právě změnil zpravodaj, takže IMKO je opět napřed a účinnější než všechny ostatní výbory. Děkujeme. Nicméně má obavy z toho, jak celkově bude parlament postupovat, protože u Evropského soudního dvora je stále otevřený určitý případ, jde tam o nějaké dohody, o licencích a o tom, jestli je to v rozporu s ustanoveními o přeshraniční působnosti a tak dále. Má to značný dopad pro toto nařízení a proto by asi bylo moudré, kdyby se nejprve počkalo. Obecně řečeno, vítá záměr komise aktualizovat předpisy o autorských právech pro vysílání, aby bylo možné přistupovat k obsahu. Dá se říct, že ve vysílání nastala od roku 1993 od směrnice o satelitním akvalom vysílání revoluce. Dan poukazuje na to, že jak už uváděl v tomto výboru, geoblocking se přidává k obsahu. Europal TV například geoblokovaná není, protože chce, aby občané po celém světě měli možnost sledovat naše jednání. Někdy dává geoblocking smysl, ale nemělo by to být výchozí stanovisko pro veškerý obsah. A proto je správné usnadnit divákům přistupovat k přeshraničnímu obsahu, pokud je po něm poptávka. Nejenom to zvýší objem obsahu, který je k dispozici spotřebitelům, ale umožní to také tvůrcům evropského obsahu a výkonným umělcům, aniž by se tím oslabila teritoriální povaha. Nicméně, mělo by být jasné, že nechceme vynucovat celoevropské licence. Současná situace eh, pro financování multiteritoriální tvorby podporuje kulturní rozmanitost a evropskou tvorbu. A proto, přestože ten otevřený případ u Evropského soudního dvora by mohl mít jistý dopad, ustanovení o smluvní svobodě v návrhu komise jsou důležitá pro tvůrce evropského obsahu i pro spotřebitele. A na závěr Den se domnívá, že nás čekají zajímavé diskuze a těší se na spolupráci se spravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji. Kdo je další? Marko Zulo. Ten tady není. Chce slovo ještě někdo? Mnohokrát děkuji. Děkuji Julie a děkuji všem stínovým zpravodajům. Toto je skutečně klíčová diskuze. I když slyším, co říká Kaja nebo Virginie, jsou to naprosto protichudné názory. A to je na tom zajímavé ale ano, ale vy také říkáte, že jsme zaspali dobu, takže asi se shodneme na tom, že nechceme, aby to tak pokračovalo a, a já jsem tady asi nejstarší. Já myslím, že nikdo z nás se nikdy nedokázal takovéto věci představit. A přitom chceme zachovat status quo. Já si opravdu myslím, že potřebujeme trošku jiný přístup. Nejde jenom o národní produkci v našich zemích a o naše národní zájmy a tak dále, protože to se také mění v dnešním světě. Otevřeme se vůči novým obchodním modelům, vůči novým řešením a tak dále. To přece nemusí ničit naši evropskou produkci, ani malou produkci, nebo všechno, co je typické pro bohatství kultury našeho kontinentu. Ale skutečně bych se zasadila o to, abychom se pokusili najít nějaké řešení a abychom se nebránili změnám. Změna nemusí znamenat zlo. Zamysleme se nad novým modelem jsou jistě nějaké další možnosti. Můžeme na nich zapracovat, můžeme je povzbudit. Takže tady bych vyzývala k odvaze. Nebojte se. Před časem jsme měli polského papeže a to bylo jeho moto. A to je mi opravdu hodně blízké. Nicméně, Julie, vy navrhujete v návrhu 24 u novočlánku 4 změnu, která se velice podobá tomu, co je v nařízení o geoblockingu. A v geoblockingu jde především o fyzické zboží. Tady máme jiné věci, ale hodně mi to připomíná ten text o geoblockingu. Pasivní prodej. A dohody, které bychom předepisovali vysílacím organizacím, pokud je o předávání služeb a pasivní obchod, pokud je o porušování článku 101, myslím, to bylo, smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení z roku 2010, 330, je tam uvedeno, že to automaticky nebude platit. Ale já mám dvě otázky. Je možné, že ta neplatnost by se neměla stahovat na celou smlouvu, ale pouze na odpovídající ustanovení, ale ne na celé ty články. A druhá věc? Nařízení komise 340 z roku 2010 o uplatňování článku 101 smlouvy na kategorie vertikálních dohod a určitých praktik. Práva k duševnímu vlastnictví nemusí podléhat pravidlům podle článku 101 smlouvy. Takže, co chcete tímto článkem měnit? Můžete mi uvést konkrétní příklad nějaké situace, kde by se taková změna projevila? Kde by se ta situace změnila? A možná moje poslední poznámka, nebo možná otázka. Navrhujete nový systém pro řešení sporů, ale vzpomínáte si, že jsme pracovali na onlineovém řešení sporů? Pracovali jsme na tom dlouho. Začíná se to čím dál víc zlepšovat a já myslím, že nemusíme mít neustále nová řešení bude to znamenat jenom větší administrativní zátěž. Nicméně mnohokrát děkuji za široké a odvážné představy. Já bych tomu taky něco řekla. Já nejsem stínová zpravodajka, ale z mého pohledu, jak to vidím já, jedna z nejfantastičtějších věcí, co se týče obsahu v Evropě, je rozmanitost. To, že máme takové bohatství rozmanitého obsahu v různých jazycích, z různých kultur a tak dále. A když mluvíte s lidmi, kteří vytváří tento obsah, jeden z důvodů, proč je to tak rozmanité, je to, že to mohou prodávat na místní trhy a mohou získat různé investice z různých místních trhů. A když je přinutíme, že budou muset za stejnou cenu po celé Evropě nabízet všechno všude, oni řeknou, že budou schopni nabízet menší rozmanitost obsahu. Takže já sice souhlasím s tím, že musíme najít nový model pro nový svět, ale ať to není takový, který bude znamenat, že budeme mít méně tohoto bohatství, tohoto rozmanitého, úžasného tvůrčího obsahu. A proto mám obavy z návrhů, že tvůrci by měli přijít o svobodu uzavírat smlouvy na teritoriálním základě. Oni musí mít schopnost zachovat si tuto svobodu uzavírat smlouvy na teritoriálním základě. Je důležité, abychom si počkali na ten případ komise, protože ten případ eh, placené televize bude mít určitý dopad. Já chápu, že je tady otázka přenositelnosti, že si chcete vzít svůj obsah sebou přes hranice, abyste se mohli dívat na ten obsah i přes hranice. Ale to jsme řešili v rámci přenositelnosti. Před tu hodinu nám Marko Zulo říkal, že tam skončilo vyjednávání v trialogu. Takže nesnažme se řešit přenositelnost tady. Děkuji mnohokrát eh, Julii za práci. Je tam spousta věcí, ale ta možnost smluvní svobody, smlouvy na teritoriálním základě, pokud jim tohle sebereme, tak bude méně rozmanité kultury v Evropě a to já bych nerada viděla. Dobře, takže teď dáme znovu slovo Julii. I don't know if the commission would also like to come in or whether I should... Já teď nevím, jestli by neměla slovo dostat komise nebo nejdřív já. Chce komise něco říct? Děkuji moc krát, jenom velice stručně. Nejprve eh, rádi bychom samozřejmě poděkovali zpravodajce za její práci na této zprávě po úspěšném dokončení vyjednávání o přenositelnosti. Tento návrh společně s dalšími prvky balíčku o autorských právech je nesmírně důležitý pro digitální jednotný trh a proto děkujeme také všem řečníkům za tuto velice zajímavou výměnu názorů. Samozřejmě, že víme o e, důležitých rozdílech mezi naším návrhem, e, o kterém už diskutovali řečníci zde e, a který chce aplikovat na všechny služby vysílané online, omezení v ve smluvní svobodě e, a e, rozšířit e, práva na, pravidla pro opětovná vysílání na otevřený internet a přidává prvky kolektivního licencování a také rozšiřování výjimek. Toto možná nebylo explicitně zmíněno, ale je důležité zdůraznit, že v té zprávě je také ustanovení, které by rozšířilo působení výjimek ze směrnice Infosat na určitá vysílání eh, podle tohoto nařízení. Budeme samozřejmě analyzovat eh, tyto rozdíly oproti našemu návrhu detailně. Chtěla bych upozornit na dvě drobnosti, nebo ne drobnosti, ale důležité detaily, které plynou z těchto rozdílů. Za prvé, je to eh, platnost principu země původu. Domníváme se, že by platil i pro služby video on demand. A musíme se zabývat otázkou, zda by stejná logika e, platila i na lineární služby, na simulcasting e, a také na e, VOD službu, kterou poskytují vysílatele. Zda tam funguje stejná logika. Naše analýza ne, nedospěla k tomuto závěru. Domnívali jsme se, že video on demand má jinou charakteristiku a je také poskytováno jinými poskytovateli, ne pouze vysílateli samozřejmě. A druhá věc, na kterou bych chtěla upozornit, je definice toho retransmission, opětovného vysílání. Domníváme se totiž, že v této definici bylo smazáno slovo současný, simultaneous. Nevíme, zda to byl záměr nebo ne, ale pak by to mělo zcela jiný význam, ten pojem retransmission. Jiný význam, než jaký má v našem AKI a v mezinárodních smlouvách. Pokud chceme uplatňovat povinný, povinné kolektivní zpravování na opětovné vysílání, tak by to fungovalo, ale pouze s tím slovem simultaneous. Uplatňovat povinné kolektivní zpravování například u vysílání na vyžádání by bylo přinejmenším pochybné podle našeho názoru z hlediska smluv. To je jeden z problémů, o kterém bychom měli diskutovat detailněji, abychom pochopili vzájemně své úmysly. Děkuji. Děkuji. Teď bych se teď bych chtěla požádat eh, Anthonyho, aby převzal eh, předsednictví po mně, protože musím odejít. Pak máme tedy eh, poštovní služby a poté prezentaci. Takže prosím, Julia. Děkuji moc krát za eh, zajímavou výměnu názorů. Eh, já si myslím, že se nebudu moci vyjádřit ke všemu, eh, ale velice důležité je to, co vyzdvihl Dan Dalton eh, ve svých komentářích, a sice, že geoblocking by neměl být automatické nastavení. A o to tady právě jde. Ani návrh komise, ani eh, můj má zpráva nezavádí celoevropské licence a neodstraňuje teritorialitu. Nicméně princip země původu eh, umožňuje vysílateli indikovat, pokud držitelé práv nemají konkrétní zájem územně omezovat svou licenci a pokud ne, pak zpřístupňovat obsah přes hranice podle eh, principu země původu. Například zprávy, ty jsou často geoblokované, přestože nemají žádnou komerční hodnotu v jiných zemích eh, nejsou dostupné kvůli transakčním nákladům na získávání práv. Například eh, proto, že, že jde o jako hudbu v pozadí, nebo záběry, které běhají v pozadí. Tady to nelze vyjednávat mezi držiteli práv a vysílatelem. Ale pokud to, je možné, že obě strany chtějí, vysílatel to chce, tak jak říkala Virginie, ale nechtějí za to více platit. A nebo možná držitel práv to chce, protože chce eh, prodávat územní licence na různá území. Nicméně není to tak, že by belgická televizní stanice nemusela platit více, eh, pokud eh, vysílá po celé Evropě francouzský obsah. V tom nařízení se explicitně píše, že u naceňování se dá zohlednit, eh, co je pokryto a jak jaké je potenciální obecenstvo. Takže myslím si, že většina těch obav už je ošetřena. Pokud jde o konkrétní otázky Ružitun, tak já nenavrhuji nový systém řešení sporů. Evropská komise se rozhodla nepodávat legislativní návrhy na zlepšení přes přeshraniční dostupnosti eh, VOD platform ale navrhuje mechanismus řešení sporu ve směrnici o copyrightu, o které budeme diskutovat za několik týdnů. Já jsem skeptická k tomuto přístupu, ale říkám, že v tomto nařízení e, to musí být přehodnoceno společně. Pokud mechanismus řešení sporu nebude fungovat, tak budeme muset podniknout legislativní kroky k tomu, abychom vylepšili možnosti e, získávání práv u platform VOD. Podle mě je velice e, dobrý nápad to objasnit, že samozřejmě pouze e, ustanovení dohod ohledně pasivního prodeje by měly být e, neplatné a anulované. Já si myslím, že tento článek bychom vůbec nepotřebovali, kdyby audiovizuální služby byly už od počátku e, zahrnuty do nařízení o geoblockingu. A takovýto přístup zvolil zpravodaj a sice, že pouze v případě, kdyby licence byla dostupná. To by byl způsob, jak to objasnit. Já samozřejmě nijak nezneplatňuju blokovou výjimku. Naopak, já říkám, že pokud ty smlouvy jsou v rozporu s primárním a sekundárním právem, potom jsou smlouvy neplatné. A ne všechno, co se přenáší přes televize nebo rozhlas, podléhá právům duševního vlastnictví. Takže já si myslím, že to je důležité objasnění. A já obecně bych preferovala, preferovala mít to všechno v jedné legislativě, v nařízení o geoblokaci. E, uvidíme, jak to půjde. Pokud jde o e, konkrétní e, připomínku Evropské komise, tak já nezdílím ten výklad, že zpřístupňování práv je něco jiného než eh, předávání veřejnosti. To je samozřejmě eh, komplikované, ale Evropský soudní dvůr eh, objasnil, že dávání práv k dispozici je definováno ve směrnici Infosat a komunikace směrem k veřejnosti, včetně dávání práv k dispozici, je ta formulace. Takže tady bych to viděla jako, že dávání práv k dispozici je podmnožinou. množinou komunikace s veřejností. A pokud podle mezinárodního práva je možné dávat eh, povinnou kolektivní zprávu pro komunikaci s veřejností, tak si myslím, že by to mělo platit i pro dávání práv k dispozici. Myslím si, že na obecné rovině se musíme zamyslet nad tím, jak se postarat o to, aby všechen obsah, který byl momentálně geoblokován, ale přitom to není k, k ničímu prospěchu, byl uvolněn. My často myslíme na hrozby, na rizika eh, geoblockingu, ale nikdy nehovoříme o tom potenciálu, o všech zákaznících, kteří by chtěli mít legální nabídku a kteří nemají k dispozici žádnou legální nabídku a tak se uchylují k ilegálním. Tady také držitelé práv přichází o příjmy, které by mohli jinak mít. Já se tedy těším na další spolupráci. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. února a chtěli bychom hlasovat ve výboru v Dubnu. Děkuji všem stínovým zpravodajům a e, dalším kolegům. Thank you very much, Julia. So we pass, um... Děkuji, Přejdeme k dalšímu bodu. Určitě bude mnoho zajímavých pozměňovacích návrhů k tvé zprávě. Dalším bodem uh, jsou uh, balíky, uh, balíkové zásilky a naší expertkou je Lucy Anderson. Prosím. Děkuji moc krát, paní Tun. Ne, to už je to kolegyně Biliana. Já jsem myslel, že Lucy vždycky se zabývá balíky. Nicméně je to Biliana Borzan, omlouvám se, sedíte vedle sebe, takže můžete použít stejný mikrofon. Děkuji moc krát paní eh, předsedající. Eh, já využiji této jedinečné příležitosti a budu hovořit eh, svou mateřštinou, chorvačtinou. Pro stimulování elektronického obchodu je potřeba, aby zásilkové služby byly cenově dostupné a transparentní. A v tomto ohledu si myslím, že můžeme přivítat návrh komise. V uplynulých týdnech jsem se setkala s mnoha aktéry, kteří mi poskytli svůj osobní názor na to, jaké jsou problémy se zásilkovými službami a jak se dají řešit řešit. Zdá se, že se shodují pouze na tom, že problém existuje. A také na tom, že problémem je doručování přes hranice. Jsou k tomu důvody. Jsou vysoké ceny, nicméně není důvod k tomu, aby ty ceny byly tak vysoké, jak v některých případech jsou. Vzhledem k tomu, že cena jednoho balíku podléhá mnoha faktorům a proměným, musíme být velice obezřetní a dávat si pozor na to, abychom nevytvořili nadměrnou legislativu zatěžující poštovní operátory a e, le musíme umožnit koncovým uživatelům e, se účastnit trhu. Pokud jde o návrh komise, tak jak už jsem říkala, velice ho vítáme. Jeho záměr je poměrně jasný, ale v některých aspektech si myslím, že potřebujeme detailnější přístup. Především musíme definovat, co je to balík e, nemůžeme mít nařízení o přeshraničním doručování balíků, aniž bychom definovali balík. A e, když hovořím s e, aktéry, e, z, tého, z tohoto odvětví, tak se zdá, že šířka 25 mm je poměrně nejasné kritérium a že balík by měl být definován na základě váhy a na základě toho, že je to něco jiného než dopis. Článek 3, který se zabývá tím, co je mimo obsah tohoto nařízení, by měl definovat jasněji, co znamená to číslo 50 pracovníků, kteří, myslím si, že eh, tady eh, by se měli počítat všichni pracovníci zapojení do procesu. Dále, transparentnost tarifů je důležitým bodem návrhu. Osobně se domnívám, že čím více regulatorní kontroly, tím více by mohlo být pozitivních změn v sektoru. Samozřejmě si musíme uvědomit, jak bude návrh fungovat v praxi, jak bude ovlivňovat obchodní tajemství a administrativní zátěž na regulatorní orgány, ale myslím si, že bychom neměli nadměrně zatěžovat poskytovatele univerzálních služeb, ale zároveň vzhledem k tomu, že eh, vla, jsou to vlastníci určité infrastruktury, tak mají určité odpovědnosti. Během eh, svých schůzí se zástupci regulátorů a poskytovatelů univerzálních služeb jsem často slýchala, že, nařízení, eh, že regulace na evropské úrovni není vlastně nutná že oni mají své praxe, praktiky a že to nejsou špatné praktiky na trhu. To je možná pravda. Nicméně v Evropské unii jsou země, kde takováto regulace je akutně zapotřebí. Digitální trh se vyvíjí a přeshraniční zásilkové služby by měly držet krok se změnami. Podle mého názoru původní návrh komise, který obsahuje čtyřleté hodnotící období tohoto nařízení, je, je to, že je to příliš dlouho. Tento sektor je příliš důležitý na to, abychom čekali takto dlouho, než zjistíme, zda přijatá řešení jsou správná. Každopádně, e, jak my, tak výbor TRAN e, e, máme před sebou velký úkol. Musíme se postarat o to, aby trh se zásilkovými službami byl cenově dostupnější a pohodlnější pro občany, pro malé a střední podniky a také pro obyvatele odlehlých oblastí. Chtěla bych říci, že se těším na všechny vaše návrhy, na vaše stanoviska a na dobrou spolupráci. A zdůrazňuji také, že bych se chtěla předem omluvit protože nezůstanu až do konce debaty, protože musím na letadlo. Ale pokusím se tu zůstat co nejdéle. A pokud odejdu dříve, tak eh, mi asistenti tu zůstanou a předají mi vaše informace. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Takže Antonio se velice omlouvá. Ale nechal nám tady příspěvek a on je stínový zpravodaj a poprosím, abych to přečetla. Takže Antonio López se domnívá, že cíle navrženého nařízení o přeshraničních zásilkových službách, včetně zlepšení transparentnosti a informací pro spotřebitele, dostupnost, kvalita a cenová dostupnost dodávek a také vylepšení zpráv spotřebitelů tím, že se vylepší vyřizování stížností a mechanismy odvolání. To jsou všechno věci, na které se můžeme všichni shodnout a všichni bychom se o ně měli zasadit. Velká otázka, před kterou stojíme, je, jak k těmto cílům dospět bez pochyby. Evropská komise v roce 2013 sestavila cestovní mapu a pak eh, došlo k samoregulaci tohoto sektoru, už ta samo o sobě přineslo určité výhody pro spotřebitele, ale fyzické doručování zásilek je stále jedním z hlavních klíčových prvků pro růst elektronického obchodování. Jde o bezpečnost, spolehlivost, možnosti doručování, lhouty, vysoké ceny a neznalost mechanismů pro vyřizování stížností. Na tom vše musíme pracovat. Studie ukazují, že problémy s doručováním hodně ovlivňují rozhodnutí kupujících, jestli si něco vůbec koupí na internetu. A vede to k tomu, že pokusy často vzdají. Navzdory kritice kolegů z výboru pro dopravu, stínový zpravodaj nebo stanovisko stínové zpravodaje z ELS je takové, že máme text, se kterým můžeme pracovat s pozměňovacími návrhy, abychom mohli dosáhnout navržených cílů. Stínový zpravodaj za ELS se domnívá, že bychom měli propagovat spravedlivou soutěž a kontrola by měla být přiměřená. Univerzální poštovní operátoři mají velice malý podíl na trhu, pokud je o balíky. Například v zemích ve Španělsku je 21 společností, které nabízejí přeshraniční zásilkové služby, takže s konkurencí není problém. Předepisovat univerzálním poskytovatelům služeb transparentnost tarifů, přičemž na některých trzích to představuje maximálně 15 znamená, že se zapomíná na dalších 80 A tam není možné sledovat vývoj cen nastaly by problémy v některých zemích, ale ne ve všech. Takže opatření by se měla zaměřit výlučně na tyto země. Na druhou stranu v přeshraničních zásilkových službách máme velké provozovatele platformy pro elektronické obchodování. Tam se vydávají ceny z poskytovatelů služeb, aby ta cena byla vysoce konkurenceschopná. A potom se k této ceně připočítává marže a ta se pak účtuje koncovému zákazníkovi. Pokud chceme transparentnost, měli bychom zvážit i tyto situace. Podle Antonia Lopeze Isturize, pokud bychom měli mít celkový přehled o trhu, Evropská komise by měla zajistit, že veškeří poskytovatele zásilkových služeb budou poskytovat informace, včetně nových obchodních modelů na základě kolaborativní ekonomiky. Další věc jsou limity zavedeného formátu. Ty nejsou opodstatněné, protože to pokrývá mnohem širší škálu produktů, než jsou ty, které se vztahují na zásilky v elektronickém obchodování. Podle studií balíky váží méně než 1 kg V nařízení teď máme 31,5 kg. Chtěl bych, aby Evropská komise vysvětlila tento nové odstupňování. A pokud jde o povinný přístup k síti, kterou budují poskytovatelé univerzálních služeb bez evropských prostředků nebo státních dotací, s tím, že by to sloužilo všem, Stínový zpravodaj EL se domnívá, že je třeba zohlednit skutečnost, že lidé se budou vybírat, co se jim hodí. Nově příchozí subjekty budou provozovat svou činnost pouze na ziskových trzích a my musíme skutečně dobře posoudit, jestli to není v rozporu s předpisy EU pro hospodářskou soutěž a jestli není nějak možné tento mechanismus vylepšit jestli tím třeba neohrozíme budoucí investice a inovace v tomto sektoru. poslední věc. Antonio López i Sturis se domnívá, že je velice důležité posoudit, jestli tento návrh povede ke snížení cen. Je možné, že budeme vyvolávat falešná očekávání. Říkáme, že ceny padají. Ale v současné době jsme viděli, že návrh je zaměřený pouze na veřejný sektor. A ten v mnoha zemích nemá dominantní postavení. Všechny hospodářské subjekty musí mít stejné povinnosti, ne, nebo můžeme zavést povinnosti, které platí od určitého objemu obchodování a pak dosáhneme skutečné soutěže. Stínový zpravodaj ELS předloží své pozměňovací návrhy a je k dispozici, chystá se spolupracovat se spravodajkou i se stínovými spravodaji, aby bylo možné prostřednictvím tohoto nařízení naplnit cíle, které, jak už bylo řečeno, jsou všechny vysoce legitimní. Mnohokrát děkuji jménem Antonia Lopeze i Sturize. Please, Annelin. Thank you very much, uh, Rosa. Um... Děkuji. Já se k tomu dovolím vyjádřit. Po, poprvé teď um, se k tomu vracíme od května minulého roku, kdy byl poprvé předložen ten balíček. Já jsem si to všechno přečetla, stejně jako zpravodaje a stínovi zpravodajové také proběhly konzultace s komisí a také veřejnými úřady a soukromými aktéry. Musíme tady opravdu přesně načrtnout některé věci. Neexistuje pouze jeden poskytovatel služeb, který chce transparentnost cen. Tady vlastně jde o to, jak se také bude trh vyvíjet. Ono je poměrně těžké tady do, zajistit potom dozor nad trhem. Ty problémy spočívají v tom, jak dostat těm testům zaplatitelnosti ze strany komise. Jak se to bude měřit? Eh, to se totiž liší eh, v, případech, eh, od, od případu, kdy je to tedy od osoby k osobě nebo ze země do země. Bude se to zaměřovat na cenu, na náklady, jak zajistíme, že, že bychom tady regulovali nějaké ceny z parlamentu, že to přeci vůbec nejde. Často se taky hovoří o přehnané regulaci. Jak tedy v takovémto prostředí chceme provádět testy zaplatitelnosti? Komise už z největší pravděpodobností ví, které případy jsou problémové. A z těch by se určitě neměl stát nějaký vzor pro ostatní, takže opravdu musíme zakročit, abychom měli systém, v němž budeme mít vyřešené ty problémové případy. To vlastně souvisí potom i se systematickým předáváním údajů. Za třetí, Přístup k sítím eh, pro třetí strany. To se zase omezuje na základy nějakých obchodních vyjednávání mezi službami. Zase tam nesmíme zasahovat do, dymaky, do dynamiky volného trhu. Existují dohody mezi jednotlivými podniky, do toho nesmíme zasahovat. Pak máme článek 4, tam jde vlastně o nějaké kompenzace, kdy třeba belgický poskytovatel musí zaplatit na, na nizozemského poskytovatele ve chvíli, kdy chce doručit balíček do Holandska. Zase je poměrně těžké vyžadovat, aby nám eh, dávali k dispozici tyto ceny, protože to může být součástí obchodního tajemství. A ještě takovou krátkou připomínku. U cel máme třeba eh, B-post nebo post BNL, ty jsou flexibilnější, je s nimi tedy nakládáno flexibilnějším způsobem než se soukromými eh, doručovateli. Soukromí poskytovatele služeb neustále jsou kontrolováni, Kromě toho tedy, abychom měli transparentnost, tak je potřeba dohled nad trhem. A to bychom určitě měli tedy e, zvážit v naší rozpravě. Tak to byly jenom takové moje při, při první připomínky těším se na další rozpravu. No, but first, yes, please. Just quickly, because... Odchází balíček, už odešel. Tak. Asistentka zůstane tak to je skvělé. Jenom pár připomínek v souladu s tím, co jste říkali vy. Opravdu nemůžeme přehánět regulování. Jde o to, že zákon na, na ochranu hospodářské soutěže funguje, hospodářská soutěž funguje, ale dobře, tady jsme na výboru IMCO. který pracuje na velkém digitálním vnitřním trhu. A teď nám jde o nové hráče na trhu, dát jim nějakou příležitost na trh vstoupit, pomoci startupům. Takže když se zaměříme jenom na pravidla pro velké dodávky, nebylo by to úplně v pořádku. Neumožnilo by to nové pracovní příležitosti a nové služby. Mohli bychom mít jiný přístup. Když hlavní hráči jsou ochotni být transparentní, zveřejnit své údaje, pokud bychom byli schopni definovat určité limity pro ten systém, na základě toho by se potom ti malí hráči třeba mohli stěžovat, mohli by se dovolat práva na ochranu hospodářské soutěže a tím by se to dalo řešit. A vlastně proto je tedy potřeba mít nějaké fixní ceny. Já samozřejmě chci mít flexibilnější systém, ale je to jasné, že nechceme přehnaně regulovat, že nechceme zbytečně zatížit společnosti, které poskytují tyto služby. Na druhé straně jsem v parlamentu od roku 2004 a pamatuji si veškerou debatu o roamingových cenách. A takhle od začátku to bylo stejné. Společnosti říkali, to je naše věc, nemotejte se nám do toho, my jsme transparentní, my dáváme pozor na tyhle ty věci. A ve finále potom spotřebitel bude chudák, protože od nás nedostane iPhone zadarmo. A my jsme říkali pořád, pojďte mezi nás, trošku si to probereme. A pak se ukázalo, že tam je kolikrát procentní zisk. Když jsme si prostě důkladně prostudovali ta čísla, tak eh, oni už potom tak nahlas nevykřikovali. Ale trvalo to celé deset let. Možná bychom to tentokrát mohli zvládnout rychleji. Mezi námi Holandiany, nemáme naše interní ceny. Když přejdu 40 km za hranice, najednou ta cena skočí úplně o celý řád. Takže to patří do diskuze o vnitřním trhu. Když potom komise s tím zase ještě přijde s nějakým přepracovaným změním, my budeme mít pozměňovací návrhy, eh, je potřeba přesně říci, kde to zabolí. A pokud eh, si to definujeme, můžeme dosáhnout oba principy, jak řádný vnitřní trh a méně regulace. Mohli bychom dosáhnout obojího. Takže já podporuji to, co říkal kolega López, jenom jsem dodal svou trošku a doufám, že tedy se nám to podaří nějak skloumit, skloubit v těch pozměňovacích návrzích. Děkuji mnohokrát i ve jménu Antonie a nyní pan Albrecht, prosím. Děkuji. Já tady zase také v podstatě jenom přečtu připomínky našeho stínového zpravodaje Paskala Durana. V zásadě souhlasíme s celkovým záměrem, aby se zlepšilo předávání balíků přes hranice což eh, určitě eh, je důležité pro elektronický obchod. Je také důležité předložit ehm, řešení, která si spotřebitelé mohou dovolit. Jde tady ale také o práva pracovníků, jejich pracovní podmínky. A ochrana spotřebitele nemůže být v rozporu s ochranou práv pracovníků. To samozřejmě se musí nějak projevit i v té ceně eh, dodávky balíčku. Zase E, nesmíme zapomínat třeba na to, že tohle musí pokrývat i dodávání balíků do vzdálených venkovských oblastí. A kromě toho potom je mm, dobré poskytovat spotřebitelům e, srovnání cen mezi jednotlivými dodavateli prostřednictvím různých e, webových stránek a podobně. Děkuji. Um, anybody else? Ještě někdo? Ne? Možná, než dám slovo komisi, Sama bych ráda řekla jednu věc. Já jsem si totiž přečetla prohlášení Antonia Lopeze, ale přestože jsme ve stejné skupině, já bych ten návrh podpořila, nebo tedy komise, to znamená otevřený přístup ke infrastruktuře pro zásilkovou přepravu pro různé hospodářské subjekty, protože jsem přesvědčená o tom, že potřebujeme hospodářskou soutěž a nižší ceny. Jistě to můžeme regulovat, ale takové řešení zřejmě nechceme. Já se teď navíc věnuju geoblockingu a zase vidím z první ruky, jak to vypadá s nákupem přes internet a že to určitě rychle poroste. Takže já bych se nebála tohoto přístupu Evropské komise. otevírání přístupu k infrastruktuře pro eh, zásilkovou přepravu pro nezávislé hospodářské subjekty. Já myslím, že situace by se tím vylepšila. Mnohokrát děkuji. A teď, jestli mohu poprosit pana Rafaela Guleho z Evropské komise. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A mnohokrát děkuji také za slova podpory. Myslím, že se tím potvrzuje, že se shodneme na to, že potřebujeme transparentní ceny a větší informace. Na to bychom se měli zaměřit. A o to také jde v přiměřené regulaci. Několikrát jsme slyšeli, myslím, že se všichni shodneme na tom, že je důležité přehodnotit to, co se tady navrhuje. A proto nenavrhujeme čtyři roky, ale hned po dvou letech postupu toho řízení platnost revize a potom teprve každé čtyři roky. Souhlasíme s tím, že je třeba zajistit zachování důvěrnosti. To zaznělo i v radě. A jde také o omezení administrativní zátěže. Už teď je v návrhu nařízení několik takových prvků. Je tam třeba ten limit 50 pracovníků pro všechny hospodářské subjekty, abych odpověděl na jednu z otázek. To se pojí s poskytováním informací. Zřejmě se to dá ještě vylepšit, abychom omezili zátěž na opravdové minimum, třeba když se podívám na článek 5 a posouzení cenové dostupnosti, jistě je možné posoudit takovéto hodnocení jenom, eh, omezit toto hodnocení jenom na ceny, které jsou shledány problematickými. Souhlasíme s tím, že to nesmíme přehnat s regulací toho se už všimlo víc řečníků, chceme podpořit přenositelný přístup na cenu, na trhu, mimo jiné i pro ty, kteří nebudou mít eh, vyjednávací páky kvůli rozsahu. Zaznělo tady několik zajímavých návrhů, například webové stránky pro srovnání cen a tak dále. Na všech těch věcech už se pracuje, my to podporujeme, ale to neznamená, že to musí být v tomto nařízení ale jsme naprosto přesvědčeni o tom, že tento malý krok potřebujeme, abychom dostali víc informací a zajistili větší transparentnost a abychom také zatlačili na ceny za přeshraniční zásilkové služby. A já myslím, že eh, na to se asi zatím omezím. Um, we thank you very... Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Něco se tady děje. Um, Nakrát děkuji. Spravodajka odešla, takže já myslím, že tady uzavřu diskuzi. Pokud eh, někdo necítí, potřebu ještě něco říct, ale myslím, že ne. Takže chci připomenout, co už říkala zpravodajka, a totiž hůta pro pozměňovací návrhy je 29. března v poledne to je poslední den. A pokud eh, jsem to správně pochopila, teď přejdeme na prezentaci studie zpracované pro Evropský parlament s názvem Evropská digitální záruka. A já chci přivítat autory této zprávy. Je to pan Hans, profesor Hans Schulte-Nölke. Vítám vás, pane profesore. Vítáme pana profesora Hanse Šulteho Nelkeho a pak je to doktorka Aneta Piviarkovská. Ta sedí vedle něj. Vítám vás. Takže máte bohužel jenom 15 minut a máte slovo. Those who leave the room, Pokud odcházíte ze sálu, odejděte v tichosti a pokud přicházíte, malý okamžik musíme připravit technické vybavení. A nemůžeme vypnout tato světla? To je lepší, ne? Takže. Takže zaprvé je to nejprve pan profesor a pak paní doktorka. Thank you, Mrs. Chair. Ano, paní předsedkyně. Děkujeme za váš zájem o tento projekt Evropské digitální záruky. Možná je to věc, kterou někteří z vás úplně neznáte, je to dosti inovativní záležitost. A my máme za to, že náš hlavní úkol spočívá v tom, že musíme vysvětlit, co je potřeba udělat dál. Jak by se to všechno dalo nastavit. Východisko vypadá docela triviálně. Je to otázka, jestli takové často drobné věci jako účtenky, zvlášť papírové účtenky, mohou mít trošku větší význam na digitálním jednotném trhu při integraci trhu, jakmile bude stoupat důvěra spotřebitelů důležitější, než by se dalo čekat. Jistě eh, jsou důkazy, které naznačují, že když nemáte účtenku, doklad o transakci, může to v praxi způsobit problémy. To je celkem zjevné. A problém není jenom právo, ale také spotřebitel, protože spotřebitel z nějakého důvodu, víte to všichni, my jsme všichni spotřebitelé, spotřebitelé bývají trošku nedbalí a neschovávají si papírové účtenky. Možná vás to překvapí, že by Evropská unie měla pomáhat nepořádným spotřebitelům, aby se zorganizovali ale to by byl takový povrchní náhled na tuto věc. Poslední bod na této stránce nám ukazuje, a máme proto i důkazy, že někdy problém není nepořádný spotřebitel, ale nedbalý podnik, protože vystavuje papírové účtenky, které vyblednou. Podívejte se třeba na webové stránky spotřebitelských združení, kde jsou doporučení pro spotřebitele a často tam vidíte, že se vám radí, abyste si udělali kopii účtenky. Abyste si založili tu kopii. Jinak přijdete o svá práva. Možná, že to pořád trošku legrační, ale je celkem jasné, že ten problém bude možná trošičku závažnější. Podívejme se, co se stane, když spotřebitel nemá účtenku. Nejpravděpodobnější je, že spotřebitel to prostě vzdá, protože správně očekává, že bude mít velký problém prokázat svá práva, když nemá účtenku. A i proto už máme důkazy prodejci odmítají vůbec se se spotřebiteli bavit o nějaké stížnosti, když nemají důkaz o transakci. Samozřejmě právník vám řekne, že to nevadí, když najdete nějaký způsob, jak prokázat transakci. Samozřejmě se můžete pokusit uplatnit svá práva, ale skončilo by to u soudu, potřebujete výpovědi a musíte doufat, že soud vaší výpovědi bude věřit, nebo bude věřit vašim důkazům. A ADR často také není řešení, ani ADR, ani ODR. Protože pro transakce přímo v úchních prostorách eh, často tyto postupy stejně nejsou možná použitelné a pokud ne, tak to stejně neposkutuje ochranu. Takže když nemáte účtenku, nemáte práva. A když nemáte práva, tohle není plný přehled, ale alespoň pokud jde o prodej. Krása harmonizovaných práv spotřebitelů, to znamená oprava, výměna, snížení ceny, vrácení ceny, a často ještě důležitější jsou smluvní nebo komerční záruky. Tady je také potřeba prokázat transakci. Možná, že už si začínáte uvědomovat, že režim elektronických účtenek, který je tady elektronický, všechno, všechny účtenky, i ty papírové účtenky můžete uložit elektronicky. Možná, že na tom je něco víc, než že pomáháme nějakému nepořádnému spotřebiteli, který si neumí zakládat účtenky. Že to snadno může mít přidanou hodnotu. Například, když propojíme informace o transakci, tu účtenku, s informacemi o záruce a tak dále. Alespoň mě překvapilo, že to není až tak nové, jak jsme si mysleli. Existuje několik soukromých poskytovatelů takovýchto programů na trhu. To znamená, že pokud chcete elektronickou účtenku, můžete ji mít. Stačí, když si založíte účet u jednoho z poskytovatelů a víceméně všechny vaše účtenky si dáte online a budete mít hezky zorganizované, uspořádané. O této službě se moc neví, ale existuje. Nebudu to rozvádět, ale samozřejmě v některých zemích se o tom ví víc, v některých míň. Také existuje centrální databáze veškerých především hotovostních transakcí, ale to je pro daňové účely – a obvykle to není k dispozici pro spotřebitele, aby mohli prokázat svá práva. To je v podstatě jiný svět. Má to jiný účel. Mimochodem, bývá to často velice jednoduché. Nepotřebujete doma skener. Stačí, když si vyfotografujete účtenku telefonem a natáhnete ji do systému a ty systémy jsou také dostatečně inteligentní, dokážou přečíst účtenku, zjistí, o jaký produkt šlo, jaká byla cena a hezky to dají do tabulky. Takže ten princip je v pořádku, ale většina stávajících programů má svá omezení. Někdy to provozuje jeden velký prodejce, ukládá informace o transakcích prostřednictvím nějaké platformy ta samozřejmě není ústřední. Ale to může být také diskriminační účinky, protože je to třeba k dispozici pouze lidem, kteří bydlí v určité zemi. A nebo je tam nějaké praktické omezení. Ten systém třeba nedokáže přečíst azbuku nebo řeckou abecedu. To samozřejmě také představuje diskriminaci pak jsou problémy s tím, jestli vůbec máte nějakého takového poskytovatele, pak jde o kompatibilitu, pak je tam ta diskriminace a samozřejmě přenositelnost, pokud chcete změnit poskytovatele. Takže by se při nejmenším dalo začít zlepšovat situaci prostřednictvím nějakého zásahu ze strany EU. A kdyby se to mělo udělat, bylo by potřeba zamyslet se nad tím, jaký by byl účel takovéto aktivity na evropské úrovni. Já myslím, že už je celkem jasné z toho, co jsem říkal, že by šlo o pomoc spotřebitelům při uplatňování jejich práv. Takovéto režimy nebo systémy elektronických účtenek by mohly být zdrojem dalších informací, třeba o zárukách, o smluvních podmínkách, anebo dokonce o zákonných právech v příslušné zemi, pokud to není harmonizované. A také by to mohlo umožnit další využití informací. Je třeba hodně příkladů, kdy se s nějakým produktem pojí bezpečnostní otázky, ale alespoň z technického hlediska by bylo proveditelné najít spotřebitele, kteří si některý produkt koupili a dejme tomu je varovat samozřejmě. Jenom pokud chtějí, ten systém musí být volitelný. A samozřejmě případná regulace by musela bránit diskriminaci. A to by mohlo být e, prospěšné pro vnitřní trh. A velice zjevné je to, že regulace by usnadnila poskytování takovýchto služeb poskytovatelé služeb nebo elektronických účtenek by mě působili na jednotném trhu. Zřejmě by to vyžadovalo, aby se alespoň trošku harmonizovaly požadavky na účtenky, to, jak mají vypadat údaje na účtence. A samozřejmě by to jistě zvýšilo důvěru spotřebitelů. spotřebitel by asi trošičku víc věřili vnitřnímu trhu, kdyby měli takovou pěknou infrastrukturu, kam by se mohli uložit všechny své transakce. Takže to je snadné. A výsledek? Pokud by to pořádně fungovalo, tak by to také mělo být snadné a pohodlné, ale samozřejmě dospět k tomu vůbec snadné není. A když se zamyslíme nad tím, jak by se to dalo udělat, Existují dva základní způsoby. Za prvé, zavést povinnost všech obchodníků poskytnout eh, zákazníkům elektronickou účtenku, která by se dala při onlineových transakcích snadno někam zařadit, uložit. U hotovostních transakcí je to trošku složitější, ale samozřejmě umíme si představit, že každý spotřebitel, který by chtěl elektronickou účtenku, by měl, dejme tomu, číslo zákazníka, třeba na elektronickém čipu nebo kartě, uvedl by číslo zákazníka a prodavač u pokladny by prostě zmáčkl tlačítko a zapsal by tu účtenku do elektronického účtu spotřebitele. To je tak trošku ambiciozní představa, ale samozřejmě mnohem jednodušší by bylo, kdyby se dalo trošičku upravit nařízení, aby papírové účtenky vypadaly tak, aby bylo mnohem snažší digitalizovat je, aby to třeba udělal doma sám spotřebitel za pomoci skeneru. A to by pak pomohlo spotřebitelům, aby své hotovostní transakce nějakým způsobem uložili do toho systému, elektronického systému. Samozřejmě by bylo potřeba pořádně se zamyslet nad jednotlivými zájmy, nad náklady pro obchodníky. Tohle přeskočím. Regulace by měla být přiměřená, to znamená, protože je to potřeba víceméně pro každý prodej, musí to být naprosto minimální úsilí a minimální náklady. nezbytné pro implementaci takové věci. Dalo by se také říct, že se tím vylepší uplatňování práv spotřebitelů, takže to je dobrá věc z hlediska e, přiměřenosti. Přidaná hodnota tady může být víc věcí, varování, stahování produktů. Každopádně je potřeba, aby každý obchodník měl digitální verzi každé účtenky, kterou vystaví. Z tohoto pravidla je velice málo výjimek. Jistě, chce to velkou tvořivost a organizační schopnost, ale tato stejně nezbytná digitalizace účtenek nevyžaduje zas tak velké úsilí. A bylo by to užitečné i pro spotřebitele. Některé věci jsou zcela zjevné, samozřejmě musí být jasné, že obchodník by neměl přístup k elektronickým účtenkám, k těm účtům nebo systémům spotřebitele. aby obchodník nemohl třeba mazat informace, které tam jsou. Také se musíme ptát, jestli by k takovýmto systému měly přístup veřejné orgány. Spíš asi ne, než ano, ale mohly by být výjimky. Musí to odpovídat pravidlům pro ochranu údajů, to je zjevné, ale to není velký problém. Byl by to stejně dobrovolný nástroj, stejně jako jiné e, úložné služby, a samozřejmě také zohlednit otázky kybernetické bezpečnosti. Naše studie je samozřejmě skromná. Výsledkem není nějaký úplný návrh, jak to všechno zorganizovat, ale myslím, že jsme našli důkazy toho, že stojí za to dál o tom uvažovat. V různých hledech to vyžaduje další empirický výzkum, jednak chování spotřebitelů, jednak zájmu obchodníků. A je možné, že by to zašlo dál, než je něco, co může udělat parlamentní výbor. Kdyby se parlamentu tato myšlenka líbila, tak bychom doporučili, abyste vyzvali komisi, aby tyto věci dál prošetřila. Samozřejmě také pokud je o technická řešení, případná technická řešení a právní požadavky a nezbytné konzultace. A O 17 sekund jsem přečerpal svůj čas, ale Anita je tady spíš na to, aby odpověděla otázky. Když jsme dělali tu studii, tak jsme měli pocit, že v digitální agendě něco chybí, abych tak řekl. Každopádně se zdá, že nás čeká velký posun směrem k digitalizaci. Ale proč by měl mít spotřebitel povinnost mít doma papírové věci, papírové doklady, účtenky, když třeba vyblednou? Proč by se EU nemohla pokusit podpořit anebo vytvořit infrastrukturu, která zaprvé významně zjednoduší život spotřebitelů, těch spotřebitelů, kteří chtějí takový zajímavý nástroj. Samozřejmě by se tak musela také uplatňovat práva spotřebitelů, bylo mi nutné lépe integrovat trh a to jistě úzce souvisí s dalšími významnými posuny. Za prvé jde o směrnici o digitálním obsahu. Ta se vztahuje také na dlouhodobé smlouvy. Takovéto smlouvy by také by mohly být takovýmto systému pro účtenky. A pokud máme eh, produkty s další životností, tak je samozřejmě o to důležitější, abychom si někam bezpečně uložili účtenku. Já mám pocit, že na konci, a možná to bude velice dlouhý proces, infrastruktura, která umožňuje spotřebiteli zavést nebo vytvořit jednu osobní databázi transakcí, což pomáhá spotřebiteli nejenom si lépe zorganizovat život nebo doklady, ale také lépe uplatňovat práva a zvýšit jejich důvěru v EU. Samozřejmě na takovém systému bychom klidně mohli mít modrou vlajku s hvězdičkami. Mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you very much. Yes, you want... Děkuji. Já hned zareaguji. A vlastně není ani možné lépe uzavřít náš pracovní týden tady v Bruselu, než touto prezentací. Vy jste opravdu skombinoval to nejlepší z vnitřního trhu, digitálního trhu, internetu věcí. A vlastně jste prokázal, že to je internet všeho. Všechno bude propojeno. Teď jenom je otázka, jak to uděláme. Vy už jste takový pionýr, jak si jste napřed ve svém myšlení a to v politice někdy chybí, protože to pomáhá řešit praktické problémy. A já úplně upřímně řeknu, že doma jsme nejdřív měli takovou krabici a teď máme celou zásuvku, občas z toho něco vypadne a chci tam něco najít, ale prostě to nestíhám, protože hned zase musím do parlamentu. A každopádně mám opravdu se nám tady poskytl úplnou lavinu myšlenek, já si to budu muset strávit. Eh, otázky, které k tomu mám, je jako kdo bude majitel. Dalo by se na to, jak jste říkal, už jsou žádosti od těch, kteří třeba by tohle chtěli dělat. Ale i kdyby to bylo jenom o 10% populárnější, tak vlastně po tedy EU, po, pro, po implementaci vaší studie, tak by to určitě stálo za to. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Mm, zmínil jste řadu praktických aspektů, já jeden dodám. Evropský parlament nám proplácí do určitého limitu i e, taxíky, které používáme, ale jak jste přesně, jak jste říkal, já než si to stihnu nechat přeplatit, e, proplatit, tak e, ty stvrzenky jsou nečitelné. Já si myslím, že asi řada lidí, kteří mají úplně stejnou zkušenost v tomhle parlamentu, prostě nemohou si nechat proplatit účty za taxi, protože ty účty jsou nečitelné. Přeje si vaše kolegyně paní Věvodkovská k tomu něco dodat? Děkuji. Tak já bych měla dvě věci. Chtěla bych se připojit k tomu, co bylo právě řečeno. Možná zde máme příležitost poskytovat mm, digitální řešení v nedigitálním papírovém světě a to by pomohlo vyřešit i některé problémy, které internet prostě může řešit a my jsme jinak bezmocní. Jako například informace, které efektivně máme poskytovat spotřebitelům. Hmm. Kolega ještě chce, abych upozornila na to, že platby v hotovosti eh, tvoří stále ještě 50 eh, všech plave, eh, pladeb. A eh, ještě poslední věc, měly by to být soukromí poskytovatelé, nikoli veřejní poskytovatelé, na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Evropská komise? Máme zde zástupce Evropské komise, prosím. Euh, je serai relativement bref euh, sur ce sujet, mais je tiens... Děkuji. Stručně. Rád bych poděkoval výboru IMCO a také autorům této studie. Děkuji vám za to, že jste se věnovali tomuto tématu, kterému se jinak eh, moc často nevěnujeme. Děkujeme i za vaše doporučení. V tuto chvíli zkoumáme AKI, spotřebitelské AKI a budeme pracovat na refitu, tedy na určitém přepracování, takže možná vás budeme i kontaktovat s některými doplňujícími otázkami. Děkuji. Děkujeme. Přejete si k tomu něco dodat? Ne, tak uzavírám diskusi, ale určitě se k těmto tématům ještě vrátíme ve všech jejich aspektech. Příští zasedání nás čeká 6. března, tak pozdě. Takže v pondělí 6. března. Zdá se, že je to za strašně dlouho, ale pokud to pan říká, tak to je určitě pravda. Takže děkuji mnohokrát a určitě se uvidíme ještě i dříve, ale zasedání výboru bude 6. března. Greetings to Osnabrück. A pozdravujte v Osnabrücku. Thank you very much.